Guten Nachmittag, Kolleginnen und Kollegen. Eh, přeji hezké odpoledne, kolegové, milí kolegové, kolegyně. Navrhl bych vám, abychom eh, teď se podívali na bod eh, našeho programu 7, protože paní Kristofovolus není přítomná. Tak přeci jen je tady. Ano, to je, mám velké množství informací. Eh, takže, milá kolegyně, eh, měla by si chvilku času, že bychom dali kolegyni přednost. Dobrá. Breda eh, musí totiž o chvilku dřív odejít, takže si to můžeme zaměnit. A teď se musím zeptat, jestli to takto lze. Tímto se dostáváme k otázce zpráva o pokroku Island 2012 a Úvod nám přednese eh, zpravodaj Kristian eh, Nampreda. Prosím. Děkuji, pane předsedo. Rád bych na úvod poděkoval všem kolegům, kteří projevili zájem o tuto tematickou oblast, a to již v rámci první tematické diskuze ohledně Islandu. A již tehdy tedy vyjádřili celou řadu návrhů na změny. Dohromady 102 pozměvac, pardon, 62 pozměvacích návrhů, pak tu máme pět kompromisních návrhů. Odstavec číslo čtyři, to je ten první kompromisní návrh, týká se reformy ústavy a reformního procesu na Islandu. Další kompromis se týká odstavce 9 a týká se rozdělení politických sil v rámci vlády. A také se týká přístupu. To znamená, že to rozdělení, ten rozkol existuje jak na úrovni vlády, tak i na stranické úrovni v rámci jednotlivých stran. Pak tu máme odstavec číslo 12. Tady navrhuji také kompromisní návrhy, to číslo 3 týká se evropského hospodářského prostoru a celkově hospodářských vztahů Islandu s Evropskou unii. A pak návrh k odstavci 13, kde se zmiňují určité reformy, které je třeba, aby Island přijal a z důvodu tedy plnění podmínek pro přistoupení. Týká se to zejména podmínek no, hospodářského eh, nadměrné ochrany hospodářství. A pak poslední návrh číslo 5 se týká odstavce 20 a je to tedy příprava Islandu k přistoupení a vyzýváme tedy k nezbytnému eh, pokroku, co se týče uzavírání těch ještě otevřených kapitol v rámci procesu vyjednávání. Pak eh, si myslím, že většinu těch pozměňovacích návrhů mohu podpořit, nicméně bohužel návrh eh, pana Madlena nemohu přijmout kde se žádá tedy okamžité ukončení a jednání o přistoupení, protože máme tu průzkumy a ty prokázaly, že většina obyvatel Islandu si přeje pokračovat ve vyjednávání o přistoupení. Myslím si, že toto tady můžeme podpořit, myslím si, že by jednání tady mělo pokračovat a to také zejména proto, že i samotná islandská vláda uh, projevila zájem o to, že se pokusí uzavřít celou řadu těch kapitol ještě za dánského předsednictví. A já bych si rád nyní vyslechl názory eh, kolegů na tyto, stínové, pardon, na tyto návrhy. Zejména bych si rád vyslechl stínového zpravodaje Panzernyho za eh, socialisty. Grazie. Děkuji. Já tu nahrazuji pana poslance Sasoliho, který převzal jinou funkci. Já bych chtěl poděkovat panu poslanci Predovi, opravdu předkládá takový vyrovnaný, rovnovážný text, také tam zahrnul tedy uh, celou řadu mm, návrhů, které předložili konkrétně socialisté, konkrétně tedy strategie, která by měla být přijata, co se týče přistoupení Islandu k Evropské unii. Zejména ty oblasti, které nespadají do té evropské hospodářské oblasti. Máme tu určité témata, určité nezbytné podmínky, které je třeba uplatňovat v té hospodářské oblasti. A my si samozřejmě přejeme, aby vše postupovalo plynule a úspěšně již v průběhu dánského předsednictví. Práce pana poslance Predy je opravdu výtečná. Myslím, že se tu můžeme zhodnout a víceméně v našem postoji přiblížit, a to jak v rámci našeho výboru, tak celkově parlamentu. Děkuji. Pokud se nikdo nehlásí, tak měl ještě eh, otázku, protože jsem eh, před eh, pár dny měl u sebe na návštěvě kampaně, zástupce kampaně Yes. Ano, dalo by se dále vést jednání, ale otázka je, jak to vypadá, z kolika procent obyvatel by bylo pro, jaké argumenty tady existují, jak bychom mohli být nápomocní, tak, abychom získali většinu obyvatel pro tento proces. A signálem hlavní hlavních problémů je to, eh, že například evropský postoj v otázkách o rybolovu nebo eh, jiné otázky, co udělat, abychom uzavřeli úspěšně jiné kapitoly. Eh, norové také dvakrát úspěšně vyjednávali a potom přesto řekli ne. Takže jsou to sice hezká jednání, ale najednou se to ukončí během referenda nebo po referendu. Takže bych velice byl rád, kdybyste tuto situaci mohli zhodnotit. Děkuji. Zpravodaj. Uh, da, mulțumesc uh, pentru comentariu. Děkuji. Děkuji, pane předsedo, za uh, toto vaše vyjádření a za otázku, kterou pokládáte. Opozice proti přistoupení Islandu má celou řadu důvodů. Některé z těchto důvodů jsou již historické, tedy je to takový určitý pocit určité soběstačnosti země a také izolace, řekněme dobrovolné izolace, kterou země již dlouho zažívá. A na druhou stranu takový další, takový bližší důvod z té nedávnější a, historie, tedy takový ten úplně nejvýznamnější důvod, a, pro přistoupení je tedy samotné znehodnocení islandské měny ve srovnání k euru. Samozřejmě v době, kdy byly zahájeny určité rozhovory o přistoupení, tak eh, důležitý argument pro byla právě síla eura ve srovnání s islámskou korunou. A samozřejmě, že v posledních měsících vzhledem k stávajícím potížím, které všichni velice dobře známe tady v eurozóně, tak i síla tohoto argumentu značně poklesla. No a v mezidobí zatím se neobjevil žádný takový stejně silný argument pro v rámci těch veřejných debat. To znamená, že ta situace nyní je následující. Máme tu tedy tu starou negativní argumentaci proti, že tedy Islandu stačí to, co má, že se může spoluúčastnit na Schengenu, na Evropském hospodářském prostoru, ale zároveň tedy si zachovat tu svoji státní svrchovanost A pak je tu tedy na druhé straně ten druhý argument, tedy ten argument pro, který ale hodně oslabil na své moci a síle, tedy euro, jakožto společná měna, což měl být vlastně takový triumf pro tu islandskou integraci, tak již neplatí. Sechste Februar. Noch jemand? Ještě někdo se hlásí? Uh, Děkuji, pane předsedo, um, pan kolega uh, Panzery, stínový zpravodaj naší skupiny, který už uh, poděkoval zpravodaj a ukázal naše stanovisko, které se týká dohody. Ale ráda bych ještě využila této příležitosti a zeptala se ho rovněž, jestli by nám mohl sdělit Eh, eh, jak vypadá diskuse eh, na Islandu, která se týká víze v arktickém prostoru a jak nahlížejí, pokud ehm, se, na to, se dívají na, na to, že případné přistoupení k Evropské unie ehm, mm, bude, jejich situace bude vypadat ehm, jinak, posílí se jejich argumentace. Paní Andrikine. Děkuji, pane předsedo. Za prvé bych chtěla poděkovat eh, zpravodaji Kristianu Predovi za dobře odvedenou práci a vyváženou zprávu. V loňském roce jsem byla součástí delegace našeho výboru, která navštívila Island eh, v říjnu a bylo evidentní, že uvnitř Islandu pouze sociálně demokratická aliance, která je součástí vládní koalice, je pro přistoupení k EU. A zelení a další politické strany a strana nezávislosti, progres, strana pokroku a další strany, které jsou součástí parlamentní opozice, jsou nejednotné, pokud jde o členství v EU. Když jsme zde byli přítomni, někteří zástupci opozice argumentovali tím, že Island by měl stáhnout svou přihlášku do Evropské unie. A mé vnímání a mé hodnocení je, že využití rozvoru o přistoupení jako nástroje pro vnitřní politický boj, kdy opozice oslabuje postavení Islandu při jednání a hrozí tedy odepřením podpory v parlamentu pro vládu a donucením vlády k rezignaci. A v tomto směru jsem předložila pozměňovací návrh k návrhu znění a je důležité poznamenat, že změna ve vládě k 31. prosinci loňského roku dává určitou naději, že nová vláda bude pokračovat v rozhovorech o přistoupení ještě důrazněji a s větším nasazením směrem k přistoupení. A nebude panovat taková nejednotnost, pokud je o přistoupení k EU. A je také důležité, jak všichni víme, informace jsou klíčové. A vítám otevření informačního centra EU, ke kterému konečně na Islandu došlo. Je to příležitost pro EU poskytovat islandským občanům veškeré možné informace o dopadu členství pro zemi a také pro Evropskou unii. Děkuji. Scholz. Pan Scholz. Děkuji, pane předsedo. I já bych eh, rád poděkoval zpravodaji za konstruktivní přístup, který zvolil eh, k, mm, v této zprávě a myslím si, že tato zpráva odráží konstruktivního ducha, eh, který vládl během vyjednávání mm, kolem vstupu Islandu do Evropské unie. Ale rád bych poukázal na jeden aspekt, mm, na který jsem poukázal také ve svém pozměňovacím návrhu, a sice na konci vyjednávání eh, samozřejmě islandské obyvatelstvo eh, bude to mít vliv na různé pozice obyvatelstva, na různá seskupení a to všechno bude mít vliv na pozici obyvatelstva během referenda a tím skutečná podpora, je důležitá skutečná podpora islandského obyvatelstva eh, a nebo se také můžeme setkat se skepsí u části islandského obyvatelstva, které se vyjádří proti vstupu. Eh, tak to je možno hlasovat a tento proces hlasování během referenda eh, si myslím je také výrazem postoje islandského obyvatelstva, když se podíváme na poslední eh, léta, eh, protože tady byl takový samostatný příspěvek z jejich strany a myslím si, že by bylo také na čase, aby Evropská unie podpořila tento demokratický proces obecně. A mělo by to být takovým závěrem pro eh, budoucí kroky při dalším rozvoji a prohlubování evropského integračního procesu. Děkuji. Pan von van Balen. Thank you, Mr. Chair. Děkuji, pane předsedo. Já vyjadřuji vděčnost zpravodaji za práci, kde jsme pomáhali jako stínoví. Chci říci, že je to v pozměňovacích návrzích, ale pro islám by mělo být jasné, že povinnosti v případu iSafe platí. A pro mě pro vstup do EU musí respektovat rozhodnutí soudu EFTA. To je klíčové. Děkuji vám. Eh, Preda. Eh, Děkuji, pane předsedo. A chtěl bych také poděkovat kolegům za jejich připomínky. A rád bych tedy zareagoval co se týče otázky paní poslankyně Gomeš, a rád bych k tomu řekl, že na Islandu, co se týče zapojení Evropské unie do baltských otázek, je nahlíženo z pozitivního hlediska. A proč tomu tak je? Je to proto, že nyní Spojené státy, Rusko a Norsko se snaží učinit určitá rozhodnutí a přitom ignorují ostatní země, jako právě Island. To je tedy takový postoj, díky kterému si Island myslí, že přistoupení k Evropské unii bude pro Islanděny pozitivní. Pak myslím si, že mezi těmi oponenty přistoupení v podstatě není, eh, ne, nepanuje takový názor, eh, že by tedy přistoupení Islandu do Evropské unie mohlo být dobré jen právě kvůli tady tomuto postoji vůči těm tématům v arktické oblasti. A v podstatě a to jsou takové dva aspekty té jedné otázky. A co se týče paní, eh, připomínky paní Andrikiene, tedy těch eh, vládních změn, to nezměnilo tu zásadní principiální otázku, co se týče vývoje jednání. Samozřejmě, že je pravda, že díky těm změnám ve vládě že nyní je tam méně nepřátel přistoupení a asi ten úplně nejsilnější odpůrce eh, prohrál ten opoziční boj. To znamená, že nyní to hlavní poselství vlády, co se týče zapojení, aktivního zapojení do vyjednávacího jednání, tak to bylo posíleno pozitivně. K tomu, co řekl pan poslanec Šolc, tady bych v první řadě chtěl předeslat to, že od chvíle, kdy Island eh, vlastně rozhodl pro kandidaturu eh, do Evropské unie, v podstatě se rozhodlo o referendum, toto již bylo potvrzeno to znamená, že závěrem tohoto procesu bude referendum, ve kterém se tedy islandští občané vyjádří. A co se týká těch hovorů o Islandu, tak eh, tady si myslím, že stávající postoj Evropy je takový, eh, řekněme, průměrný. Vyslechli jsme si pro a proti a alespoň prozatím ti, kteří jsou proti na té veřejné úrovni v těch debatách, možná trochu převažuje. To právě to posílené historické hledisko té argumentace. K tomu, co řekl pan Van Balen, A ohledně banky iSafe, tady se to jedná té záležitosti dvou třetin veřejného eh, dluhu vůči tedy mm, eh, britským a ještě pohledávkám. Eh, tady si myslím, že panuje určitá míra konsenzu, co se týče veřejné úrovně. A v tomto ostatně i postoji Islandské banky podporujeme. Na závěr ještě bych chtěl říci, ehm, v islandském parlamentu pardon, tady v našem parlamentu budeme mít zítra prezentaci Islandu, ehm, zúčastní se také zástupci islandského parlamentu, budeme tu mít i takovou výstavu obrazu. Proběhne to zítra v 18.30. A očekává se tedy, že veškerá většina těch kapitol bude dokončena do konce dánského předsednictví. Děkuji. Děkuji. Děkuji za zprávy a zbytek pozměňovacích návrhů. O tom si můžeme popovídat později třeba při výstavě a tím se dostáváme zpět k bodu 6. A tady bych chtěl požádat paní Kristu Drovol, aby udělala úvod do tématu Trade for Change, um, um, investiční strategie Evropské unie, um, jde o jižní středozemní oblast po revolucích arabského jara. Je to stanovisko pro výbor Hane hm, se myslím, že paní kolegyně eh, Rovl k tomuto výboru patří, takže tady hm, myslím zajištěna koherentnost hm, obou zpráv. Paní Rovl, máte slovo. Děkuji, eh, pane předsedo. Vážení kolegové, arabské jaro eh, je velikou příležitostí pro naši konstruktivní angažovanost v zemích arabské revoluce. A my jako Evropská unie Eh, neseme politickou zodpovědnost a to musí být více než jenom pouhá slova protože obchod, výbor pro obchod dal dohromady eh, zprávu z vlastní iniciativy s názvem Trade for Change a toto jen podtrhuje snahy rozvíjet dále obchod a liberalizovat obchod se s arabskými zeměmi, to je první bod. Dále klima pro investice se má také vylepšit. A klíčovým mou výpovědí mou je za výbor pro zahraniční záležitosti to, že zde zdůrazňuji požadavek demokratických základních principů v zemích arabského jara. A jsou to e, svoboda náboženství, svoboda e, víry, svědomí a podle mě jsou to základní univerzální hodnoty, Ovšem eh, zároveň eh, je to požadavek, který musíme klást na přechodnou vládu, vládu aby co nejrychleji zajistili mírový přechod ke skutečné demokracii. A eh, také jde o požadavek ehm, státní místa, státní úřady jednotlivých zemí, ehm, aby zajistili právo svého obyvatelstva na provádění mírových demonstrací a aby se upustilo od veškerých násilných represí. Musíme také poukázat na eh, význam férových a svobodných voleb, které jsou důležité pro utváření demokratických společností. Um, situace vypadá tak, že um, politickou stabilitu um, prostě nemůžeme získat jen ze dne na den, ale politická stabilita uh, je podporována i tím, uh, že máme ekonomický blahobyt, kde se zajistí uh, růst v těchto oblastech. A proto si myslím, že eh, tady musí být vytvořeny čtyři předpoklady, eh, tak abychom mohli investovat, abychom eh, tady mohli zajistit trvale udržitelný růst. A Abychom mohli eh, sledovat tento cíl, tak eh, tady už máme první opatření a iniciativy, ehm, tak jako už například existující programy, které musí být dále podpořeny, musí být ještě eh, dále rozpracovány, ale taky musí být dobře skoordinovány. A tady bych chtěla poděkovat všem kolegům, kolegyním, kteří ve svých pozměňovacích návrzích právě poukazují na tuto povinnost koordinovat. Existuje tady prohlášení komise a vysoké zástupkyně s nadpisem Nová odpověď na sousedství v dobách proměn. A jistě, že je to i výzva pro evropské e, zahraniční služby, tak aby tady podrobně ukázali, e, jak mají vypadat principy, e, jak vypadá vzájemná povinnost se informovat a jak vypadá kondicionalita a jak to všechno má být konkrétně převedeno do praxe. A pak tady máme ještě iniciativu pracovní skupiny Evropská unie Tunis. Ta je nasměrována na lepší koordinaci na evropské evropské i mezinárodní úrovni, tak abychom mohli těmto regionům poskytnout eh, podporu. Eh, zvláště důležité a eh, něco, na čem se musí dále pracovat, je podle mě také role EU jako investora. Tato role musí být posílena. Právě teď diskutujeme o přechodu o ochraně přímých investic, um, um, sice uh, jejich převedení z národní na evropskou úroveň a myslím si, že toto by bylo pracovní oblast pro Evropskou unii i do budoucna. Také musíme bojovat proti korupci. Musíme tento boj podpořit na všech úrovních v rámci dalšího rozvoje obchodních vztahů s našimi jižními partnery. 17 pozměňovacích návrhů to celkem je, mm, mm, které dorazily a ráda bych poděkovala za konstruktivní spolupráci. Už jsem udělala některé kompromisní návrhy, Ehm, určité, dostala jsem náznaky, ehm, náznak toho, že kolegové s tímto souhlasí, ale s každým z vás ještě budu konkrétně hovořit, eh, tak abychom ehm, měli konečnou podobu tohoto textu. Děkuji vám teď už za spolupráci. Děkuji paní kolegyni. A je tady řada um, řečníků přihlášených nejprve paní Romero. Gracias, president. Děkuji, pane předsedo. Já jsem se eh, chtěla zapojit eh, do této zprávy z vlastní iniciativy. A to zejména proto, aby tato zpráva byla účinná, efektivní v budoucnosti a aby se tu vytvořil opravdový prostor eh, volné výměny na úrovni Středomoří. To v podstatě byl i ten velký sen konference v Barceloně že tedy aby do roku 2010 Středomoří bylo oblasti volného, volné výměny obchodní. Zatím tomu tedy tak bohužel není, nicméně to arabské jaro, ty arabské revoluce tedy nám nyní umožňují nalézt tu novou jinou cestu ve vztazích s Jižním Středomořím. Ale aby toto bylo opravdu možné, je třeba provést dopadovou studii toho, co vlastně ty země, které mají opravdu významnou oblast zemědělství na jihu Středomoří, tak jak budou postiženy? Pardon, na jihu Evropy, ne Středomoří, například ve Španělsku máme na jihu oblasti v Andaluzii a tam jsou tedy podstatné protesty ohledně nových změn v oblasti zemědělství. A myslím si, že něco takového v podstatě může nastat i v Itálii, v Řecku, na jihu Francie protože opravdu eh, produkty jihu eh, jsou mm, samozřejmě konkurenceschopnější, přicházejí k nám s předstihem a je důležité opravdu vypracovat dopadovou studii, aby se vědělo, jaký dopad to může mít na zemědělství zemí Jižní Evropy. To není ostatně nic nového, protože když se hlásilo nebo přistupovalo Španělsko k Evropské unii, tak to bylo takové hodně negativní vyjádření ze strany Francie Francie a bylo dlouhé přechodné období, kdy francouzi vraceli nákladáky plné rajčat a celkově eh, negovali veškeré zemědělské úmysly Španělsku. Samozřejmě můžeme eh, něco takového dobře propracovat, mít dobré dohody, ale přejeme si vědět, jak by takové dohody, eh, jaký by měly dopad na naše zemědělství, aby se opravdu zhodnotilo to, jakým smyslem, jakou, jakým směrem jít, do jaké míry nastolit tu správnou komplementaritu. Um, samozřejmě existuje tradiční způsob zemědělství, ale eh, tam se hodně investuje právě do těch oblastí na severu Afriky, do té zemědělské oblasti. Víme, že to bude určité přechodné období, to bude mít hodně eh, negativní dopady, právě ty negativní dopady, jak to budou vnímat obyvatele severní Afriky, jak budou negativně nahlížet na Evropu, která je omezuje. Nicméně my musíme ochraňovat naše zemědělství. Není to už stejná situace jako v dobách eh, dohodě o uhlí a oceli, je to trochu jiné, ale eh, v této zprávě z vlastního podnětu nesmíme zapomenout, že k podobné situaci může nastat a že ta cesta pak může být opravdu zdlouhavá až nekonečná. Děkuji. Děkuji, paní Děkuji, pane předsedo. Jenom stručně promluvím, protože pan starné to není. Spolupráce byla plodná. Se spravodajem souhlasíme s kompromisní návrhy a chceme se jenom zeptat, zda bylo možné doplnit do kompromisu 3, že pan Sarnes potrhuje, že jsou důležité synergie mezi investory, jako je to v odstavci 12. Nechci to tady předčítat, pokud si někdo nepřeje, aby to bylo zdůrazněno. Herr Mayer. Pan Mayer. Děkuji, pane předsedo. Také jsem chtěl poděkovat paní Kisthud Rovol za stanovisko, ve kterém je jedna velká pozitivní část, tedy požadavky, aby vyžadovali od příslušných odvětvových orgánů, aby umožnili umožnili svobodu vyjadřování, aby nedocházelo k, respe, eh, k represím, aby se opravdu dodržovala práva na eh, vyznání, přesvědčení a svědomí. Souhlasím s tou iniciativou paní místopředsedkyně Aštonové v rámci té nové iniciativy a také souhlasíme s tím, že je třeba naprosto vymítit veškeré sociálně-ekonomické rozdíly. Já bych chtěl zdůraznit právě ta práva sociálně-ekonomické. Paní poslankyně Romero o tom hovořila v tom smyslu, že když se hovoří o výrobě, tak je důležitá cena toho výrobku. Nicméně v Evropě hovoříme mimo to také o různých právech, právech pracujících a víme, že tady může docházet k nekalé konkurenci. Je třeba tedy i zde v této oblasti naléhat na tu sociální oblast práv. Musí mít stejnou váhu, tedy pracující z Jižního středomoří by měli mít tato práva. A co mi tady taky ještě chybí, alespoň v rámci té zkušenosti s naší politikou sousedství, v rámci to, toho arabského jara, je ta podmíněnost dohod o přidružení a plnění e, článku 2. Myslím si, že bychom se měli poučit z minulosti a z našich chyb. Evropská unie v podstatě e, ty, e, měla ty dohody o přidružení s režimem Benaliho a Mubaraka. Myslím si, že z toho bychom se opravdu měli ponaučit. To byly závažné chyby a podmíněnost by měla být vlastně vzájemná záruka toho, že se budou respektovat lidská práva a sociální práva pracujících žen a mužů. Děkuji. Sì, molto brevemente. <clears throat> È un buon progetto di parere. Ci sono due queste, Qui je to kvalitní návrh stanoviska a některé otázky by bylo třeba rozpracovat. u řady opatření by stálo za to přizvat tyto země, aby došlo k regionální integraci. To je základní předpoklad eh, pro růst a ekonomický rozvoj. A také dojde k rozvoji infrastruktury. Druhá otázka. K tomu, co řekla kolegyně Romero. Bude nutné prohloubit ten proces oproti pouhému volnému obchodu. A uvidíme, jaký to bude mít dopad na celé Středomoří. To prohloubení je nezbytné, protože to bude užitečné pro všechny strany. lucky. Thank you. Děkuji. Jsem stínovým zpravodajem eh, skupinu SD a my podporujeme Eh, toto stanovisko. Jen bychom rádi zdůraznili to, co už někteří kolegové eh, také tady chtějí potrhnout. A sice eh, to, že jsme ve velkém pozdržení jako systém, jako Evropská unie, ehm, co se týče jakési věrohodné strategie pro země, které mm, prošly tímto arabským jarem po roce, tady nemáme nic víc než eh, takové mm, vágní představy, je tady, jsou tady dokumenty a mnoho slob, ale velmi málo konkrétních odpovědí mm, na velmi konkrétně naléhavé otázky. Otázky, které eh, kolegové tady už podtrhli. Například, jaký druh vývoje budeme chtít posílit v těchto zemích jak budeme chtít vyřešit eh, otázku mm, konkurence s mm, jižními, jihoevropskými eh, produkty, jaký typ zemědělské výroby tam budeme chtít mít, eh, jaký rybolovný průmysl, pokud vůbec se bychom měli tam podpořit. Přitom musíme vzít v úvahu mm, ruské dodávky velké rybolovné velký rybolov v, tento, v těchto regionech. Jak můžeme přispět k tomu, abychom se vyhnuli konkurence ve většině těchto zemí v okamžiku, kdy začnou s věrohodným vývojem a na této cestě? Pokud nezačneme se věnovat těmto otázkám, eh, tak zůstaneme v naší na běžné cestě, eh, jako lidé, kteří mají velmi dobré úmysly, ale nemají žádné hmatatelné, věrohodné eh, nápady. Rok po arabském jaru Ehm, komise rozvíjí strategie, které se zaměřují na investice, jsou tady různé hlavní směry a podobně věci. Ehm, jsou to všechno mm, pěkná slova, ale eh, já si myslím, že bychom měli eh, začít jednat daleko konkrétněji a měli bychom asertivněji přistupovat k tomu, co budeme chtít udělat. Před šesti měsíci jsme měli spoustu různých nápadů, jak zmobilizovat zdroje. Mluvili jsme tady o jakémsi Marshallovu plánu pro Severní Afriku, Střední východ, o konfiskaci majetků dřívějších tyranů, tak aby to bylo zdrojem dalšího rozvoje, ale teď tady vidím jenom velmi malý další rozvoj těchto konkrétních témat. A mm, někdy mm, mám dojem, že se vracíme na začátek celého tohoto procesu. E, takže si myslím, že bychom měli podpořit toto stanovisko a mm, ještě tady je pár pozměňovacích návrhů e, k některým částem. Děkuji. Děkuji. Pan Kreisledorfer. Ja, Vorsitzende, vielen Dank. Pane předsedo, eh, chtěl bych eh, srdečně pogratulovat paní zpravodajce. Myslím si, že je akutně nutné, abychom teď v Evropské unii Mm, když to mám říct takto, mm, kdybychom se začali mm, podporovat tento proces. Revoluční procesy vždycky jsou rázné tím, že teprve po ukončení těchto procesů člověk ví, jak by to mohlo dále vypadat v takovýchto zemích. Problém ale je, když se na to všechno podívám po třeba kolapsu bývalého Sovětského svazu, jak členské státy v Evropské unii teď, a tím mluvím o Polsku a sahá to až po Bulharsko, jak mnohé z těchto států ještě velice těžce bojují a přitom už uplynulo 20 let nebo 22 let, a ono se to hrozně táhne, trvá to a já dobře chápu, že, máme, že tady musíme mít určitý e, analýzu dopadu, ale chtěl bych přitom konstatovat jedno. Pokud v mnoha oblastech nebudeme jednat rychle, e, Ehm, tak eh, nebudeme schopni pak ehm, zvládnout důsledky toho všeho. To je rozhodující. A pak další věc. My tady mluvíme hodně o zemědělství. 17,5 let působím v tomto parlamentu a zabývám se zemědělskou politikou. Od 60. let, od ehm, plánu Ziko měli jsme tady protekcionismus, který se rozvinul v zemědělské politice, eh, který je skutečně senzační. Řekl bych, že se spousta věcí zlepšila. Začalo to Francem Fischlerem, eh, reform McSherry, to bylo disaster. Mnohé plány by také byly neštěstím pro zemědělskou zemědělskou politiku, um, ale vše, všechno jsme tady provázeli. když se podívám na monokulturu ve Španělsku od Sevily, až po Madrid, celé olivové háje, tak mám slzy v očích, protože to všechno se může zlikvidovat. Tady bychom si neměli nic předstírat. když se podíváme na Andaluzii, eh, tam, když se na to podíváte z letadla, tak nevidíte nic jiného než pokryté, zakryté skleníky. To přece není žádné zemědělství, to je homemade ve Španělsku a ehm, to ehm, tady není vinou jenom Evropská unie. Byl bych proto, abychom skutečně v zemědělském sektoru v, tomto zem, v těchto zemích, abychom ho dále rozvinuli, protože eh, eh, jde o zajištění výživy v těchto regionech a musíme si dobře zvážit, jak, prosil bych tady o klid, Musíme se postarat o to, jak bychom naše zemědělské exporty eh, do těchto zemí mohli lépe strukturovat, tak abychom mohli od nich něco eh, odkupovat, protože oni potřebují peníze, musí se generovat peníze, to je prastará věc eh, v politice, tak aby mohli dostat svým technickým potřebám, aby je mohli pokrýt. V Egyptě třeba před dvěma roky jsme to udělali a kdo zná jiné země, tak ví, jak vysoce explozivní a katastrofická je situace právě mezi chudým obyvatelstvem. Stačí, když půjdete do Káhyry Ehm, nejenom se podívat na pyramidy a jít do Národního muzea eh, a mm, ehm, mávat vlajkama na náměstí Tahir, ale musíte se podívat do oblasti, kde bydlí chudí lidé. I eh, tady musíme dobře zreformovat zemědělskou politiku, taky rybolovnou politiku, ehm, k tomu se už chystáme a doufám, že přispějeme svým dílem. Ale měli bychom mluvit také o otevřené migraci, o tom, že eh, Eh, s tím máme obrovské problémy v Evropské unii, tady bychom si neměli nic namlouvat, ale eh, nemůžeme proto říkat, že už nic nebudeme dělat, protože máme sami dostatek problémů. Jinak totiž ty problémy se přelíjí k nám a pak tedy to bude hodně veselé. Takže vítám přístup paní Rovol a Myslím si, že pokud nebudeme postupovat semknutě, tak ehm, pak nebudeme schopni ehm, dohlédnout, jaké budou důsledky. Děkuji panu, panu kolegovi za eh, tyto tento příspěvek paní Gomez. Uh, Děkuji, pane předsedo. Někteří kolegové z naší frakce, včetně stínového zpravodaje, poukázali na velice eh, relevantní témata. Já chci poděkovat paní zpravodajce za práci na stanovisku a chtěla bych zdůraznit to, co již eh, bylo vyjádřeno, tedy, že je zapotřebí, aby výbor v rámci parlamentu požádal o hloubkovější studii depadu, nejen v těch oblastech, které tu zazněly, jako zemědělství, rybolovná oblast, ale také v jiných oblastech s velkým potenciálem, ale které mohou být tedy přínosné v obou směrech, ale kde také mohou vyvstat určité střety a konflikty, jako oblast turistického ruchu a energetiky. Energetika to není jen plyn a elektrická energie, ale také ten nový potenciál v rámci obnovitelných zdrojů energie, tedy i to možné propojení Severní Afriky a vytvoření sítě s Evropou, ale je třeba, aby toto bylo tedy dostatečně podloženo takovou hloubkovou studií. A, a Určitě by bylo dobré, kdyby třeba samotný tento náš výbor zdůraznil tento aspekt. A pak bych chtěla ještě zdůraznit jednu věc. Státní, eh, právní stát, tedy demokracie a právní stát, to, to by to mělo být obsaženo protože my nemůžeme vytvořit prostředí pro investice a dobré obchodní vztahy bez zajištění právního státu. A myslím si, že toto je tedy zase určité vyjádření obavy, které by se tu mělo objevit. A dále, já chápu paní zpravodajku, která zde zmiňuje tu potřebu toho konceptu méně za méně. Nicméně možná já bych to spíše stanovila tak, že tu žádáme více podrobností ze strany komise. Máme tu tedy externí službu eh, Evropské unie, my eh, bereme jejich hodnocení velice vážně a i my samozřejmě zhodnocujeme, jak jsou plněny tyto určité koncepty a je důležité tedy vědět více, maximum informací. A pak ještě na závěr, eh, někde se tu zmiňuje také zapojení eh, žen, eh, nebo by to mělo být posíleno, tato role žen i v tom pracovní poli. Je třeba tady zdůraznit to posílení, využití potenciálu žen, talentu, protože často je, řekněme, tímto potenciálem plítváno. Je to opravdu důležité, zvlášť když si uvědomíme, jak všichni tedy víme, že v těchto společnostech ženy ještě nejsou plně integrovány do toho plnohodnotného života. Je to opravdový test té opravdové demokratické tranzice. Gracias, presidente. Pan Milan Mon. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl v první řadě poděkovat za text paní zpravodajce, také za její otevřenost, za to, že byla ochotná převzít předložené návrhy. A já, pokud si pamatuji, jsem předložil jenom čtyři z těch sedmnácti předložených a, zaslal jsem to před e, nedávnou dobou a vyjadření paní zpravodajky bylo pozitivní. I náhled na ty kompromisní návrhy jsou e, pozitivní. Já souhlasím s paní Gomeš v rámci té oblasti energetiky. Tady je opravdu velký potenciál, když pomyslíme na severní Afriku, jižní středomoří Jižní Evropu, je to potenciál, který by měl být prohlouben. Dále, je to oblast, která postihuje nejen obchod, výměnu produktů, ale také služeb. Služby jsou tu důležité. Zejména tedy toto otevření by mělo být postupné, vzájemně přínosné a podloženo eh, dopadovou studií, jak požaduje paní Romero. Já se chci vyjádřit k pozměňovacímu návrhu 10. Doufám, že jej paní zpravodajka pozitivně převezme, protože bychom se neměli soustředit jenom na export určitých produktů. Chci se ještě připojit k našemu kolegovi Deflerovi, eh, který eh, také hovořil o vývozu a otevřenosti k vývozu. Nemusíme se soustředit v rámci eh, Maroka a Tuniska jenom na určité jenom na nějaké dýně. Měli bychom eh, zajistit větší různorodost, měli bychom neměli bychom na to nahlížet tak, že to bude všechno jenom jednostranně zaměřené na určitý produkt, který zároveň povede k určitému poškození zemědělství jižního, Jižní Evropy. Takže ta soustředěnost na jeden jediný produkt není velice dobrá. A pak, eh, nevím, je mi líto, když jste tu eh, řekli, že, eh, řekl, že je vám líto, když tu vidíte tu monokulturu olivovníku. Já nevím, nám se to líbí. Pak k tomu, co řekla ještě paní Gomez, reformy hospodářské a sociální oblasti, zajištění právní jistoty pro nezbytné investice, pro zahraniční investice a podporování otevřenosti, to je samozřejmě těchto zemí, to je důležité, ta otevřenost ano, ohledně produktů, ale také služeb, ale postupná a kontrolovaná. To vše přispěje k růstu prosperity těchto zemí a to si vlastně všichni my přejeme. Děkuji. Frau Rorika má slovo. Děkuji, pane předsedo. Ráda bych poděkovala všem kolegům za tuto velice konstruktivní diskusi a snad pár odpovědí, jako takový balíček. Nejprve bych ráda předeslala následující. Není to zpráva o dohodě o volném obchodu, není to legislativní zpráva. A proto tady můžeme klidně zůstat ještě na obecné rovině. Ostatně e, obchodní dohoda s Marokem Ehm, ten, kdo byl minulý týden ve výboru pro zahraniční obchod a kdo ví, že se tam hlasovalo, já vím, že někteří kolegové z těchto zemích s tím měli potíže, ale mm, to zase je něco jiného. A já si myslím, že my tady v našem stanovisku bychom neměli zase ehm, toho zapisovat mnoho. To je první věc. Druhá věc. V textu jsem uvedla, že existují sociální standardy, že musí existovat sociální blahobyt, že musíme pokročit kupředu, že musíme mm, respektovat ekologické podmínky a středomořské státy nemusí nutně udělat všechny ty chyby, které máme za sebou my ale přesto si myslím, že bychom přeci jen měli, mohli tady upozornit na to, že mm, tam má vládnout demokracie a právní stát. To si myslím, že požadovala paní Gomez. A to stojí také v mém textu, e, protože demokracie a e, právní stát, tam, kde je to e, zajištěno, tak to bude zájemnou výhodou. Pak bude možné lépe spolupracovat a provozovat obchod. Jinými slovy, bude lepší si pak výhodnější si vyměňovat zboží, produkty, eh, energie eh, a služby a podobně. Bude eh, jednodušší toto vše exportovat. Pan Kreiseldorfer, mm, to, co jste chtěl říct, to je vlastně pomoc své pomocí. To je jediná pomoc, která působí trvale. Tady vám dávám zcela za pravdu. A pak někteří kolegové mluvili o přechodných úpravách. To je taky samozřejmost. Jestliže chceme konkrétně mluvit o, o obchodní dohodě, pokud o ní budeme jednat, pak eh, samozřejmě tady budou platit různá přechodná ustanovení, eh, která eh, budou stanovena a k tomu patří také ochrana zemědělských produktů, ale to je vlastně mm, už taková konstanta v naší evropské politice. Jenom v tomto textu, myslím, mm, by to nemělo být tak zastoupeno. Námitka paní Šak, eh, která mluvila mm, která, mm, toto už jsme eh, zaregistrovali, protože jsme tady měli takovou mailovou, eh, tady jsme si vyměnili maily, toto už bylo upraveno, ale přesto děkuji za to, že jste to znovu nadnesla. A poslední bod ještě práva žen. Já jsem tady konkrétně se tím nezabývala, ale v jednom pozměňovacím návrhu, taky od paní Sarles, je jasně uvedeno to, že občané, muži a ženy, Mluví se o občanech, mužích a ženích a ženách. Já si myslím, že to stačí, když to takto budeme definovat, ale ještě to nemohu definitivně posoudit, možná někteří jiní kolegové mm, budou mít jiný názor, ale v zásadě si myslím, to eh, je problém, nebo menší problém, a ještě chci říci, že lhuta pro předkládání pozměňovacích návrhů už proběhla. Nebyla žádná možnost tuto zprávu bez pozměňovacích návrhů tady představit. A pokud je mi známo, tak se e, bude hlasovat o tomto stanovisku příští pondělí. A proto bych pana předsedu, poprosila, pana moudrého předsedu, poprosila o to, abych směla udělat návrh. Má představa je tato, pokud ještě budete chtít něco pozměnit a budete mi to chtít sdělit písemně, tak eh, poprosím, abychom z toho udělali ústní, abychom to zapracovali jako ústní pozměňovací návrhy. Ehm, tedy mm, já si nemyslím podle běžných zvyklostí tohoto parlamentu, že by bylo možné ještě tak narychle něco udělat, ale v tomto případě požádám o vaši podporu nebo spíš poprosím o vaši radu. Děkuji. Paní zpravodajce, 6. února budeme hlasovat a prosím, abyste eh, předkládali další kompromisní pozměňovací návrhy, eh, mm, tak abychom mohli ještě podat třeba některé ústní pozměňovací návrhy. Mm, mm, měli byste informovat i eh, stínovou zpravodajku a pokud to všechno takto proběhne, tak by to bylo v pořádku. Děkuji vám a tím se dostáváme k bodu programu 8. Je to asociační dohoda mezi EU a Arménií. Pan eh, Tomáš Piotr Poreba je zpravodajem. Dalším zpravodajem pak je tady někdo z výboru pro obchod, ale ten se zřekl eh, předložení stanoviska, takže máte naprosto volný prostor. Pane Poreba, máte slovo. Děkuji bardzo, paní předsedající. Děkuji, pane předsedo. Dámy a pánové, já jsem velice rád, že tu dnes můžeme zahájit práci na této zprávě Evropského parlamentu, co se týče dohodě o přidružení mezi Evropskou unii a Gruzií. Jedná se o velice důležitou zprávu. A já jsem se v posledních několika měsících zabýval opravdu podrobnostmi. Vycestoval jsem do Arménie, eh, do oblasti Národního Karabachu, setkal jsem se s nejvyššími představiteli eh, na eh, vládní úrovni, ale stejně tak i se zástupci nevládních organizacích, abych měl maximálně nestrané stanovisko ohledně situaci v, Arge- v Arménii a v samotném regionu. A tedy zejména proto, aby tato moje zpráva byla opravdu zprávou ambiciozní, která jasně představí tu reálnou situaci o Arménii, o arménské společnosti a aby to bylo usazeno také do regionálního kontextu. A to zejména proto, aby Evropský parlament mohl uh, schválit takovou zprávu, která bude opravdu kvalitním přispěním pro tu dohodu o přidružení, kterou by měla Evropská unie podepsat v brzké budoucnosti. Přeji si, aby tato zpráva byla opravdu objektivní zprávou, já mám již zkušenosti, teda z mé zkušenosti mohu říci, že situace se v Arménii vyvíjí víceméně dobře. Samozřejmě si uvědomuji, uvědomuji, že i celé řady oblastí by se to mohly vylepšit, propracovat a uvědomuji si, že i tyto negativnější otázky musí být do zprávy zapracovány. Nicméně rozhodně eh, si uvědomuji, že jak je důležité počítat i s vaším přispěním, a to zejména proto, aby tato zpráva byla posílena a vylepšena, takže čekám i na vaše vyjádření. A já již vím, a eh, že jsou tu určité oblasti, které by mohly být vylepšeny, propracovány, například posílit boj proti korupci, postupovat účinněji, a rozhodně Arménie by měla oddělit politickou oblast od oblasti podnikatelské a provést ještě silnější reformy v oblasti spravedlnosti. Eh, měla by tu být zajištěna větší míra nezávislosti soudců a proto je také nezbytná eh, otevřenost parlamentu, co se týče vykonávání jeho funkcí. Pak je tu ještě jedna oblast, kterou bych rád objasnil, tedy, že příslušné arménské orgány, arménská vláda již hodně pokročily, co se týče provádění reform v zemi. A to samozřejmě na základu jasných pravidel, ve směs tedy evropských pravidel, to bych rád zdůraznil. A po těch kontaktech s arménskými orgány mi všichni zástupci, všechny instituce zajistili, že si přejí nebo že si myslí, že velice důležitým partnerem Arménie je Evropská unie a oni si opravdu proto přejí provádět reformy ve své zemi a aby ta země prošla takovým vývojem, který maximálně přiblíží k Evropě aby se posílila role Evropské unie v Arménii a stejně tak naopak Arménie u nás. A e, tedy máme tu 28 oblastí těch kapitol, z nich 21 již byla uzavřeno, probíhá ještě reforma policejní oblasti. Takže myslím si, že bychom měli Arménii pochválit za tento eh, rozsáhlý pokrok, například co se týče obhájce lidských práv, také oblast sdělovacích prostředků již pokročila. To úsilí, tedy, které vyvíjejí v této oblasti v tuto chvíli, také usnadňování vydávání víz a pak eh, také vyjednávací postupy, co se týče přistoupení do oblasti eh, volného obchodu. Takže v Arménii již bylo provedeno opravdu mnohé, implementováno mnohé a já bych si přál, aby tato zpráva, tento dokument byl nápomocný jak Evropské unii, tak i samotné Arménii, aby podpořil v tom reformním procesu a aby posílil tuto zemi Arménii. Samozřejmě víme, že jsou tu určitá citlivá témata, která jsou velice důležitá, na které nesmíme zapomenout, nesmíme je ignorovat. Například právě otázka Náhorního Karabachu. Já jsem vycestoval do této oblasti, do určité míry se tedy orientuji v tom, k čemu tam dochází, chápu i kontext té situace a vývoje v Národním Karabachu. Nicméně rád bych se také obrátil na vás aby tedy v této zprávě, která se týká dohody o přidružení mezi Evropskou unii a Arménií, tak abychom z této zprávy neučinili dokument, který bude výsostně napojený jenom na ten náhorní Karabách. Já jsem samozřejmě ochoten si vyslechnout vaše návrhy, Eh, veškeré vaše návrhy na změnu, na vylepšení, ale opravdu naléhám na to, aby ta otázka Náhorního Karabachu tu byla zvážena opravdu seriózně a, a abychom přihlédli také k tomu úsilí, které vykonává Mínská skupina, abychom tu neotvírali do určité míry pandořinu skřínku, já bych si opravdu nepřál, aby to eh, takto dopadlo a aby to naprosto ovlivnilo tu strukturu mé zprávy. Vzhledem k tomu, že je to taková první výměna názoru, tak v podstatě v tu prvotní eh, chvíli při zahájení diskuze zpravodaj je tu hlavně proto, aby si vyslechl zástupce politických skupin, takže já bych nerad prodlužoval tento můj úvod a já si nyní rád vyslechnu vaše názory a jsem opravdu otevřen a ochoten se ponaučit z toho, co řeknete a také ochoten jít cestou kompromisu a to proto, aby tedy ta zpráva, na které začneme pracovat dnes, byla naší společnou zprávou, aby byla objektivní a aby eh, poukázala na ty opravdu odůvodněné aspirace Arménie, ale aby poukázala také na oblasti, které potřebují ještě v zemi projít reformou. Takže čekám na vaše názory a předem vám děkuji. Děkuji, pane předsedo. Děkuji kolegu Porebovi za velmi vyvážený objektivní návrh zprávy před eh, začátkem vydávání dohody přidružení. Mám několik poznámek. Eh, jednání o těchto tématech by mělo být velmi obezřetné, zejména pokud je Armenie a Azerbajdžán, neměli bychom dodávat politickou munici proti stranám. A bohužel se tak tomu taky stalo v minulosti. Bodu G a je Chci se vyjádřit k citlivé otázce zmraženého konfliktu těchto bodů, ale myslím, že tady došlo k chybě, když hovoříme, platí na celé území Arménie. Myslím, myslím, že není vhodné to sem umístovat. Možná by se to hodilo k obecným zásadám v bodu. Je pokud jde o Minskou skupinu, měli bychom se nalé, snažit nalézt eh, společné řešení. Jedno, jedna věc mi tu scházela, a souvisí to s asociační dohodou a globální dohodou o volném obchodu. Nemyslím si, že můžeme efektivně uplatňovat tuto dohodu, pokud nebudou otevřené hranice a nebudou tedy dopravní vazby a proto je třeba nabádat Armenii a Turecku, aby otevřeli tu uzavřenou hranici. Dovolte mi, abych přivítal nový přístup Komise v politice sousedství a uzavření asociačních dohody s Armenií vyvolá efektivnější a robustnější formy spolupráce, které podpoříme v Evropské unii. A nakonec bych chtěl také přivítat evropský závazek pro arménské úřady a arménské občany. Dovolte mi několik poznámek k nezbytnosti otevřít jednání o oblasti volného obchodu a o vízové a procesu vízové liberalizace. Také bych chtěl vyzvat Armeny, aby urychlila proces certifikace statutu Mezinárodního soudního dvora a, boj, a v boji proti korupci, jak uvedl zpravodaj. A konečně letos je klí, to klíčové řádné a pokojné volby, což prokáže udržitelnost arménské demokracie a věřím skutečně, že Arménie projde u této zkoušky. Děkuji vám. Paldies, priekšsēdētājs. Kolēģi, Vážený pane předsedo, jsem stínovým zpravodajem za sociální demokraty. Velmi málo kdy se stává, že mm, mm, e, stínový zpravodaj sotva má co dodat ke e, e, zprávě. Zpráva je velice dobře a jasně připravena. Mm, aby nevznikl žádný konflikt, tak Obě zprávy o Arménii a Azerbajdžánu byly připravovány ve správnou dobu, to je v pořádku a správně a e, proto e, bych zprávu o Arménii a Azerbajdžánu tady bych chtěl jenom dodat dvě formální věci. Na začátku citátu stojí vyjednávání o důsledcích problémů spojených s Nahorním Karabachem, to je něco, tato vyjednávání musí probíhat intenzivněji, protože e, to slouží zájmům obyvatel Arménie a Azerbajdžánu vzájemně výhodné řešení bude znamenat novým podnět, nový podnět pro další ekonomický rozvoj obou zemí. Konec citátu. Jsem přesvědčen o tom, že eh, jsme zavázáni k tomu, abychom eh, podporovali další vývoj vyjednávání, abychom se ho zúčastnili. A na závěr bych chtěl mm, poděkovat eh, zpravodaji mm, panu kolegovi Porebovi za vynikající práci, kterou odvedl. A mm, to, že stínový zpravodaj nemá co dodat, je důkazem toho, že zpráva se skutečně skutečně zdařila. Děkuji. Paní Lunáček. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěla poděkovat panu Porobovi za velmi jasnou zprávu. Pokusil jste se to stručně pojmout, přesto je to zpráva velmi důležitá. Chtěla bych pozornit na dvě věci. Jednak eh, tak je to otázka na sekretariát. Mm, proč eh, ta lhůta eh, pro pozměňovací návrhy je tak krátká? Je to pozítří za dva dny. Zatímco zpráva bude Eh, ve výboru se bude o ní hlasovat tedy až koncem února. A jak možná víte, tak eh, od, mezi 19. a 21. nebo 22. únorem eh, jede delegace AFETu do Azerbajžánu taky, Arménie, takže bych považovala za smysluplné, pokud to ještě jde, abychom protáhli tu lhůtu pro předkládání pozměňovacích návrhů, aby byla delší. Vím, že pro sekretariát to bude obtížné, ale Alespoň abychom získali čas, protože konečné hlasování na plénu e, to bude přece jenom až ve druhém březnovém plenárce. Takže mm, e, tady březnové plenárce, takže bychom měli stanovit jiné lhůty. Myslím si, že by to mělo smysl, protože když už tam jedeme, tak by e, výsledek těchto návštěv se měl odrazit i ve zprávě. To je má prozba na oba zpravodaje, ale také na sekretariát. A jinak si myslím, že je také dobré, že obě zprávy, mm, že se jim věnujeme paralelně, jak už říkal pan Kovačev, jasně tím ukazujeme, že musíme s tímto tématem zacházet rovným způsobem a že tady mohou vzniknout problémy, kdy by jedna strana mohla použít něco proti druhé, proto je to takto správné. Ještě pár bodů z mé strany, ještě dojdou asi pozměňovací návrhy a to přednesu také k Azerbajdžánu. Důležitá věc pro mě je toto. Chtěla bych říct, že tady existuje konkrétní problém a sice eh, obě země jsou součástí východního eh, sousedství a také evropské politiky sousedství, ale vlastně jsou vzájemně ve válečném stavu. Já si myslím, že mm, to tady musíme zmínit, protože pro nás při vyjednávání, při rozhovorech s oběma zeměmi je to pořád problém. A také jsme to řekli na setkání eh, Euronestu. To je problém a musíme, oběst, musíme je vyzvat ehm, k tomu, aby se s něco udělalo. Dále asociační dohoda by měla být propojena s pokrokem při vyjednávání o regionu eh, Náhorní Karabach. Eh, o regionu Náhorní Karabach, protože v případě Arménie bych také chtěla říct, že má dojít ke stažení arménských jednotek. Jak jsem řekla, pokud takovéto dohody budeme uzavírat s těmito zeměmi, tak musí nastat pokrok i v oblasti politiky mírové. A pak jsou tu další body kterých jsem chtěla pohovořit, ehm, přístup k volbám právě v Armenii, to má to být květen 2012 kdy se budou konat a myslím si, že všechny politické síly bychom měli vyzvat k tomu, aby ehm, by měli zajištěný přístup k médiím a tak, aby byl férový volební eh, proces připraven. I co se týče těch, kteří obhajují lidská práva, mm, tady je pár aspektů právě v oblasti dodržování lidských práv. Myslím si, že bylo dobré se o tom zmínit. A potom faktor životní prostředí. Mm, tady existuje tzv. Regional Environment Center, ale myslím si, že by bylo důležitější, kdybychom ještě posílili spolupráci přes hranice těchto zemí v oblasti ochrany životního prostředí. Mm, nejen mezi Arménií a Azerbajdžánem, ale také mm, mezi Gruzí. V celém regionu tady se toho musí udělat hodně a je tady ozbrojený konflikt, ale přesto bychom neměli zapomínat na otázky ochrany životního prostředí. Musí se to udělat včas. Takže a pak ještě jedna věc, ano, pan Kovačev zmínil mm, bod G, Mluví se o celkovém teritoriu arménském. Tady asi předložím pozměňovací návrh, který by tuto vedlejší větu vlastně vynechal. A vlastně budeme mluvit jenom o chartě OSN a Helsinské dohodě a o principech OECD, ale ne, poukaz, ne, ne hovořit o celkovém teritoriu Arménie, protože si myslím, že by to mohlo vést k nedorozumění. Ještě jeden aspekt ten se týká obou zpráv. Jako Evropský parlament bychom to měli kritizovat a sice v obou zemích dochází dalšímu masivnímu zbrojení. E, a toto taky není e, přínosné pro dobré sousedství, e, tak jak vlastně to máme zakotveno, tento požadavek v evropské politice sousedství, takže o tom by se také mělo mluvit. A pak poslední bod. Jako zelení pochopíte, že i odkaz na uzavření atomové elektrárny Metsamor bychom tam také chtěli zakotvit a proto předložíme příslušný pozměňovací návrh. Děkuji a těším se na další rozhovory s vámi. Alaki. Thank you. Děkuji. Toto je úvodní diskuse ke dvěma dohodám. A já si velmi vážím myšlenky, že je projednávám společně. A také jsem rád za návrh zpravodaje. Je vyvážený a je veden nejlepšími úmysly. A také souhlasím s tím, s dalšími kolegy, že nemůžeme ignorovat konflikt v Náhorním Karabachu, když projednáváme asociační dohodu s těmito dvěma zeměmi. A svým způsobem bychom se měli snažit přispět k vyjednanému řešení a rozehrát to, co máme k dispozici. A v tomto případě jsem přesvědčen, že souvislost mezi dvěma asociačními dohodami a postup k mírovému řešení konfliktu v národním Karabachu by měla být důležitá příležitost s přelenutím k tomu, co jsme již jako parlament vykonali. Zpráva o, ke strategii EU na Jižním Kavkaze a také základní principy skupiny Oše Minsk. Můj návrh zatím není pozňovací návrh, je to takový předběžný návrh, a požádám kolegy o připomínky, je návrh spojit ve třech bodech tyto dvě dohody, vytváření opatření k poslední důvěry a prevence incidentů na styčné linii mezi oběma zeměmi, stažení arménských sil z okupovaných území na Horního Karabachu, v sousedství Národního Karabachu, na azerbajdžanském území, a vytvoření skutečné mírové operace, která byla mezinárodní v té oblasti konfliktu. A vyzývám tedy kolegy, aby to projednali ve skupině SAD a byl bych velmi rád, kdyby kolegové z dalších politických skupin vyjádřili také své názory k tomuto předběžnému pozměňovacímu návrhu. Vielen Dank, das Wort hat Landsbergis. Děkuji, slovo má pan Landsbergis. Děkuji mnohokrát. Já mám jednu otázku a dvě poznámky. Armé, může policie Republiky Arménie kontrolovat všechna, všechny vyšetřovatele, ale zdá se, že sama se vymkla kontrole. Poté, co ministerstvo vnitra bylo zlikvidováno. To je otázka zpravodajovi. Tedy pod jakou kontrolou a dohledem, tedy parlamentní či exekutivní, je práce arménské policie. A jeho veškerých tedy vyšetřujících složek. Obecná poznámka. Snahy zamezit jasnému či jakémukoliv stanovisku ke zmraženému kontaktu a okupaci území sousedních států je hlavním zdrojem zla na Jižním Kavkazu. A to je věc, která není zde doceněna. A mé drobné pozměňovací návrhy, kdy alespoň dáváme na vědomí, že existuje problém a můžeme se takto uchránit před odstudou jako Evropský parlament. A třetí poznámka, vytvořit souvislost mezi asociačními dohodami, dokonce u všech tří států Jižního Kavkazu, připomíná velmi sofistikovanou past, jak zablokovat všechny tři, když zablokujeme pouze jednu. Takže nikdo nebude moci postupovat ku předu. Prosím, vyhněte se tomu. Děkuji vám. Thank you, chairman. Děkuji, pane předsedo. Myslím si, že, jak bylo právě řečeno, kolegy, je dobré, abychom paralelně eh, přistupovali k oběma zprávám. A eh, je dobré, abychom ukázali rovný přístup a přitom se budeme koncentrovat na naše cíle. A cílem, myslím, je aktivnější zaangažovanost Evropské unie eh, v tomto regionu. Velké strategické zájmy Evropské unie v tomto regionu. Velkým zájmem je mít tady stabilní rozvíjející se region. Nevím, jestli kolegové zaregistrovali sdělení eh, minulého roku, sdělení komise, kde se říká, že trvalé protahované konflikty mají dopad na e, všechny partnery. Tím je tady zmíněn také Jižní Kavkaz a e, je to také velkým ohrožením celého regionu a geopolitické, ekonomické za bezpečnost Evropské unie, těch, těch se to týká touto nestabilitou v tomto regionu. A Eh, když to, co říkal, eh, myslím si, že tato zpráva je velmi eh, vyvážená a rád bych řekl toto. Nemůžeme zavírat oči před těmito protahovaným konfliktem, který už ehm, trvá, brzy to už bude 20 let. A Musíme rovněž na sebe vzít, na nás vzít zodpovědnost. Myslím si, že nastávající mise AFETu do obou zemí, Azerbajdžánu i Arménie, je velmi dobrou myšlenkou, protože eh, eh, náš parlament také nemůže zůstat stranou. Je v našem zájmu nahrát ehm, tuto roli a vytvářet podmínky pro ehm, další tvorbu důvěry, mluvit s těmito kolegy v různých parlamentech, povzbudit je eh, v jejich konstruktivní diskuzi a zaangažovat je do ní. Takže si myslím, že Ehm, bychom mm, eh, se měli věnovat myšlence pana Lakyho. Myslím, že bychom neměli eh, ehm, mm, Myslím, že by bychom měli posoudit situaci v Azerbajdžánu, v Arménii, co se týče budoucí zaangažovanosti a také mluvit o asociační dohodě s Evropskou uní. Já myslím, eh, že musíme tady udržet velmi ehm, jemnou rovnováhu. A co se týče dalších věcí, které jsou obsaženy ve zprávě, myslím, že je správné, že bychom se měli soustředit v obou zemích, ale zvláště mm, teď, protože mm, se blíží volby, tak bychom poprvé mm, tady měly být řádné volby v tomto regionu a od minulých voleb v Arménii tedy e, mise a jako výboru v AFETu by se na tuto otázku měla e, soustředit. E, během mé poslední návštěvy v Arménii jsem slyšel jsem o závazcích tamnějších úřadů. Také prezident si přeje mít dobře připravené volby, férové volby a rád bych řekl, že si myslím, že bychom měli vyslat silnější signál. I technickou podporu bychom měli poskytnout těmto zemím, zvláště teď před nastávajícími volbami eh, v Arménii. To by mělo být posíleno. A pro vás, ano, měli bychom spolupracovat s ostatními partnery um, um, a tak, aby se rozvíjela demokratická ehm, kontrola, Měli by se spolupracovat také s Radou Evropy. Děkuji. Děkuji. Ne, nechci opakovat, co řekl Kolišev. Myslím, že se obecně shodneme nad touto velmi kvalitní zprávou. Chci jenom uvést, musíme být velmi obezřetní, pokud jde o myšlenku spojit náhorní Karabach s podpisem asociační dohody. Je třeba učinit prohlášení tom, tímto směrem, ale neměli bychom podmiňovat podpis vyřešením toho konfliktu. Takže je třeba nalézt správnou rovnováhu. Či samozřejmě dobře víme z vlastní zkušenosti, že tato otázka může celý proces zablokovat, takže buďme opatrní. A myslím, že je velmi důležité pro obě země a pro obecné prostředí na Jižním Kavkaze, abychom u těchto asociačních dohod postupovali vytrvale a aby pokrok v těchto věcech byl v obou zemích spojen s určitou evropskou perspektivou. Současně je třeba vzít v úvahu, že alespoň prozatím ta otázka je atraktivnější, důležitější pro Arménii Armen dělá rychlé pokroky v jednání a zdá se, že na druhé straně Azerbajdžán není tak nadšený z toho procesu. Když hovoříme o vlivu, tak v obou zemích je třeba to mít na paměti. A také velmi důležité sdělení delegace povede z našeho výboru do Armenie Azerbajdžánu a myslím, že bychom měli dát více času na pozměňovací návrhy. To by nám snad pomohlo pečlivě zkoumat formulace, které v pozměňovacích návrzích použijeme, aby, to, aby to bylo zejména pečlivě za to v úvahu v souvislosti s Národním Karabachem. A snad tyto pozměňovací návrhy budou moci být předloženy s podporou hlavních politických skupin. Pro vaši informaci, koncem února jeden z výborů Euronestu se sejde v Arménii. Je to po návštěvě delegace AFETu a věřím, že na jedné straně to přispěje k tomu, co jsem říkal, a návštěva naší delegace do Azerbajdžánu a Arménie a toto setkání výboru v Jerevanu přispějí k ověření některých myšlenek, které máme na toto téma. Děkuji. Äh, Děkuji, pane předsedo. Äh, rád bych se přidal ke všem kolegům, kteří mají pocit, že äh, je dobré, abychom diskutovali o obou zprávách. Současně nechápu, proč jsme nepředložili zprávu Azerbajdžánu, pak jsme se mohli přidat k diskuzi o obou zprávách, ale vlastně diskutujeme o obou zprávách, takže teď udělám to tež. Myslím si, že co mají obě zprávy společného, a co je důležité pro poselství u zpráv, je Ehm, jsou vyhlídky no, pro obě země, Armenii i Azerbajdžán. A myslím si, že to je také v našem zájmu. Je to jediný způsob, jak zajistit stabilitu a prosperitu celého regionu. A mm, to jistě všichni budou souhlasit. Ale mm, eh, mám trochu problém s tím že máme být obezřetní, když zmiňujeme problém eh, Náhorního Karabachu. Eh, je to tak znám, známý a hodně prodiskutovávaný problém, že bychom eh, se neměli obávat toho, že to zmíníme velmi jasně v této zprávě. Toto je naše role, dámy a pánové, to je role parlamentu chápu, že diplomaté nemohou hovořit tak přímo, ale my musíme mluvit přímo. Jinak nenajdeme řešení tohoto problému. Takže bychom měli být obezřetní, možná co se týče volby slov, ale měli bychom jasně ukázat naše stanovisko, vyslat jasný signál. Myslím si, že nestačí pouze Um, prohlásit um, podporu Minské skupině. Podporujeme Minskou skupinu, ale tato uh, Minská skupina zatím nedodržela, co slíbila a nemyslím si, že Minská skupina má k dispozici dostatek nástrojů, aby to všechno naplnila v případě tak komplikovaného problému. Je to politický problém a mělo by se s ním zacházet na této uh, rovině. A myslím si, že pokud budeme jenom říkat ano, Eh, to se musí vyřídit v rámci Minské skupiny, tak eh, potom nebudeme působit věrohodně. Myslím si, že jsou tu některé body, kterým bychom se neměli vyhýbat, eh, které musíme konstatovat, například práva uprchlíků navrátit se do svých domovů. Takže je to univerzální právo lidské. A vztahuje se to na uprchlíky, kteří uprchli z Náhorního Karabachu, byli to Azerové. A to se také týká Arménců, kteří eh, prchli z Baku, protože byli Arménci. Takže je to právo, které bychom měli zdůraznit my, eh, poslanci parlamentu. A pak si myslím, bychom měli zdůraznit řešení problémů v Náhorním Karabachu, a to v duchu mezinárodního práva. Není tady žádný jiný nástroj eh, v oblasti mezinárodních vztahů než mezinárodní právo. A toto eh, samozřejmě eh, znamená i stažení jednotek z nelegitimně obsazených teritorií. A závěrem bych rád řekl, že co postrádám v této zprávě, Eh, myslím, že bychom měli eh, našim arménským přátelům navrhnout toto. Pokud eh, tedy ruská vojenská přítomnost v Arménii je škodlivá pro a problém se stává ještě problematičnějším a také to poškozuje pozici Armény. Děkuji. Děkuji panu kolegovi, pan zpravodaj. Děkuji bardzo, paní předsedající. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Chtěl bych poděkovat všem kolegům, kteří se aktivně zapojili do diskuze. A já jsem vám opravdu velice vděčný za vaše příspěvky a rád bych se nyní vyjádřil k některým bodům, které tu zazněly. Já souhlasím s paní Lunaček a také s panem Kovačevem, co se týče toho bodu G. Již mám připravený návrh na změnu, takže naprosto souhlasím, že bychom měli touto cestou také. Co se týče hranice s Tureckem, Tady s tímto také souhlasím a předložím návrh, aby vymizely veškeré pochybnosti, tak jak eh, o ní hovořil pan poslanec, aby tedy celá zpráva byla jasná i v této věci. K tomu, co řekl kolega Landsbergix, děkuji za vaše eh, informace. Já to prověřím, tedy mám na mysli tu reformu v policejní oblasti, měl jsem na mysli takovou strukturální reformu na úrovni institucí. Nicméně ta informace, kterou jste nám poskytl, si opravdu vyžaduje ověření a já slibuji, že rozhodně hned na úvod, jakožto zpravodaj, tedy tuto situaci prověřím. A co se týče oblasti Náhorního Karabachu, tady ano, samozřejmě to také vnímám tak, že bychom tuto oblast měli prohloubit, zvolit naprosto jasný jazyk. Já jsem v této oblasti strávil určité období, strávil jsem určitou dobu i v Arménii a myslím si, že ta úroveň nátlaku je taková, že bychom na celý tento kontext měli nahlížet s maximální opatrností a všechno bychom tu měli formulovat maximálně opatrně. Protože já si nemyslím, že by Evropský parlament měl možnost tento konflikt vyřešit. Podle mého názoru by Evropský parlament prostřednictvím této zprávy měl korektním způsobem tu situaci a konflikt eh, popsat. Samozřejmě můžeme navrhnout určité možné kroky do budoucnosti, ale asi jen velice těžko ten konflikt vyřešíme. Je to tedy zpráva o Armenii, na to nezapomeňme, takže tím pádem nemůžeme vytrhnout z této zprávy úplně tu oblast Náhorního Karabachu. A já počítám s pomocí stínových zpravodajů z jiných skupin a doufám, že se nám podaří dosáhnout takové formulace, takových slov a věd, které budou opravdové a budou odpovídat stávající situaci. Já jsem opravdu ochoten a budu takto pracovat, nicméně opravdu znovu naléhám, abychom to nesoustředili úplně a výjimečně jenom na ten konflikt v Národním, Náhorním Karabachu, protože tato situace je opravdu komplikovaná. A ještě jednou chci zdůraznit, že mnohé otázky, které jsou obsaženy ve zprávě, mnohé z těch informací, mají za cíl popsat nám reálnou situaci v Armenii, tedy jaké jsou jejich cíle, o co usilují ve spojení s Evropou, jaká evropská kritéria snaží uplatňovat a já si přeji tedy, aby tato zpráva v tomto smyslu byla pravdovým přispěním aby se tedy popsalo to, co má učinit Evropská unie, ale co má učinit také i země, tedy Arménie. Tato debata je v počáteční fázi a já nyní očekávám opravdu, mám určitou naději, že se nám podaří sladit naše směřování se stínovými zpravodaji a doufám, že i ty předložené návrhy nám pomohou propracovat tu zprávu tak, abychom při hlasování byli přesvědčeni o tom, že zpráva je dobrá a že je pozitivní pro obě strany, jak pro Evropu, tak pro Armény. To je vše, já vám děkuji za účast a za pozornost. Eh, Když jsem poslouchal tomu, těm slovům o pokroku, aspiracím evropských standardech, tak bych rád připomněl, že Dmitry Medvěděv nedávno řekl před novináři po setkání eh, prezidentů v Kazani, eh, že jsou tady velmi dobré vztahy Ruska s Arménií. 80% arménského průmyslu patří ruskému státu nebo ruským podnikům. To je opravdu dobrý pokrok. 20% je zbytek. Tolik pro kroku, takže tak toto vypadá. Děkuji. Děkuji. Tak z toho se dá udělat opačný závěr, udělat opačný závěr, ale to uvidíme v dalších diskuzích. A Slyšel jsem, že různí kolegové, kolegyně eh, se ptali na tu lhůtu pro pozměňovací návrhy. Eh, děkuji za tento zajímavý podnět. Eh, myslím si, že zprávy o Arménii a Azerbajdžánu bychom měli dát na zasedání do hm, dubna a 28. Hm, únor po návštěvě delegace v těchto zemích by se mělo tedy hlasovat. Hm, takže bychom měli 20. 21. března potom to probírat na výboru. A nemělo by asi smysl to dělat předtím, tedy před touto cestou, takže to považuji za dobrý návrh. Souhlasíte s tím, abychom pozměnili takto časový plán? Děkuji, souhlasíte. Takže další bod programu, to je zpráva paní Jeteneky. Um, Děkuji za to, že jste rozpracovala eh, zprávu o dohodě s Azerbajdžánem a máte slovo. Kiitoksia. Puhemies, puheenjohtaja. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, pane předsedo. Azerbajdžán se v poslední době dostal hodně do zpráv měli zástupce i v Davosu, nebo bylo to tedy jedno z těch projednávaných témat. Jejich hospodářství vzrůstá a to je rozhodně velice zajímavá skutečnost pro západní svět. A jejich ropný průmysl také narůstá a průměrný růst v této oblasti je o 11 vyšší ve srovnání s jinými oblastmi. Rozhodně rostou tedy mnohem rychleji než my. E, jejich e, e, kreditní ohodnocení bylo ratingovými agenturami zvýšeno, což je samozřejmě naprosto opačný směr, než jak je tomu tady v této oblasti. Takže rozhodně Eh, bychom měli být aktivně zapojeni do těch jednání o přidružení mezi EU a Azerbajdžánem. Eh, rozhodně tedy ta energetická oblast bude právě diktovat tu úroveň stavu mezi Evropskou unii a Azerbajdžánem. Bude to taková hybná síla těchto eh, našich vzájemných vztahů. A my jsme vycestovali do země, hovořili jsme o těchto věcech i společně s komisařem Kalasem. Máme společné zájmy. Samozřejmě Evropská unie potřebuje důvěryhodné zdroje energie a Azerbajdžán zase potřebuje eh, zajistit různorodost pro své trhy. A v současné době EU a Azerbajdžán pracují na zvláštní dohodě pro oblast energetiky, jakožto součást dohody o přidružení. Samozřejmě je to zatím jenom průběh tohoto jednání. Ano, samozřejmě, není to jenom hospodářská záležitost, jak bylo zmíněno i v samotném Damosu, je to také eh, oblast pro propracování témat jako lidská práva a demokracie. A jak asi všichni víte, i v těchto oblastech, právě v Azerbajdžanu, je třeba ještě mnohé udělat. Určitě již něco bylo vykonáno, co se týče svoboda tisku, svoboda projevu, ale je třeba pokročit učinit více. Opozice a nevládní organizace požadují větší míru svobody, aby mohli řádně vykonávat svoji práci. Je to v podstatě součást demokracie a v podstatě i součást těch základních pravidel běžných občanů země, tedy aby měli opravdu zajištěna svá práva na projev na svobodu. A Evropská unie musí mít toto na paměti a dohlížet na plnění těchto aspektů v Azerbajdžánu. A pane předsedo, já se do určité míry vyjádřím k těm některým bodům, které tu vyvstaly i v souvislosti s dohodou s Arménií, kterou jsme projednávali právě před chvílí. Oblast Náhorního Karabachu je problematická. Tady opravdu je třeba i kriticky přistoupit k tomu, co vykonává Mínská skupina, protože tam nezaznamenali žádný pokrok. A parlament si přeje vyřešit tento problém, ale je třeba mít na paměti, že v rámci Minské skupiny není žádné zastoupení EU. Je tam Francie, Rusko a Spojené, král, pardon, Spojené státy, ale ne Evropská unie jako taková. A já si myslím, že to je spíše takové zvláštní řešení. Náhorní Karabach, tady v této souvislosti se často hovoří o řešení situace a já samozřejmě souhlasím a s předchozím panem zpravodajem Porebou, že opravdu musíme být velice opatrní, co se týče přístupu k tomuto, protože parlament by se měl zamyslet nad tím, jakou roli by zde v rámci řešení konfliktu Evropská unie mohla hrát. Evropská unie v podstatě nikdy netvořila součást řešení tohoto problému. A to je tedy také potíž a proto si myslím, že je třeba se nyní pořádně na věc zaměřit. Já souhlasím s tím, že tu zaznělo něco jako otevírání pandořiny skříně a že věci se nevyřeší prostřednictvím hlasování. Názory jsou rozdílné. a jak se zdá, tak žádná strana nechce vyhovět eh, zase protistraně. Takže je třeba tuto skutečnosti uznat, ale Evropská unie by měla neustále nad touto situací bdít. Pak ještě k tomu, co řekla paní Lunaček. Tedy že bychom také měli poukazovat na to zbrojení, ke kterému dochází v zemi. Rozhodně je pravda, že mnohé zdroje země právě byly vydány na zajištění nových zbraní místo, aby byly poskytnuty lidu. Celá řada kolegů, pan Kirilov, pan Kovačev se odkázali na problémy v oblasti Náhorního Karabachu. A ano, tady tou odpovědí může být, že bychom, alespoň podle mého názoru, měli být opatrní, uznat, jak k tomuto tématu přistupovala Evropská unie do posud – a rozhodně bychom neměli považovat, že jakožto partneři ve vyjednávání stojíme na stejné úrovni EU a Azerbajdžán. Nicméně i tak bychom jim neměli zase příliš kázat. Vždyť Azerbajdžán je svrchovanou zemí. Nicméně I tak bych řekla, že bychom měli tedy všichni sdílet stejné hodnoty a stále jsou tu ještě nedostatky, co se týče některých základních hodnot a jejich plnění v této zemi. A parlament ještě neschválil ani nezamítl tuto na, dohodu nebo návrh dohody o přidružení. Nicméně určitě budeme vyžadovat maximální množství informace, aby naše eh, názory byly následně objektivní. Thank you very much. Děkuji mnohokrát. Myslím, že obecně jsme probrali situaci a chtěl bych komentovat podobně jako předcházející zprávy, že tato zpráva je vyvážena. Ale pokud jde o úlohu Evropské unie, chci říci, že došlo k pokroku v úplných třech letech. My jsme tak trošku v tom regionu jako spící královna, ale myslím si, že to není správné, pan Medvěděv organizuje všechny ty schůzky na nejvyšší úrovni, ale kde jsme my? A jedna schůzka stíhá druhou bez výsledku. Já jsem tleskal tomu sdělení komise, kde byla nová formulace, kde je uvedeno, že komise je připravena zvýšit své zapojení a není zatím zastoupena. To je není zastoupena při řešení konfliktu na Horém Karabachu. A já nevím, proč bychom se měli stahovat. Naopak, měli bychom podporovat opatření k dosažení důvěry. Měli bychom se snažit ovlivnit politickou situaci. Samozřejmě, snažím se být objektivní a nechci vytvářet dojem, že upřednostně jednu stranu proti druhé. Ale podle zásad mezinárodního práva je to v zájmu obou zemí ukončit tento konflikt. A je to dlouhodobě v zájmu všech ostatních, i Ruska, i když krátkodobě mají jiné představy a aspirace. Ale pokud jde o energetické projekty, je to životně důležité. Nabuko stále neexistuje a máme takový zájem získat tyto energetické koridory pro naše občany. Děkuji. Thank you. Uh, uh. Děkuji. Spolupráce s evropskými institucemi je významným bodem zahraniční politiky Azerbajdžánu od té doby, co tato země získala nezávislost a svrchovanost od 90. letech. Spolupráce s EU znamená pro Azerbajdžán zvýšení životní úrovně pro své občany, rozvoj ekonomiky, zlepšení kvality státní administrativy a justice. Jak jsme slyšeli, Azerbajdžán má rychle rostoucí ekonomiku nejen v Jižním Kavkazu, ale v celém světě. Ekonomika od roku 2004 narostla o 300 zejména díky plynu a ropě. Azerbajdžán sehrává klíčovou úlohou v diverzifikaci dodávek energie do Evropy. Na druhé straně seznam úkolů. Existují před námi úkoly zejména v boji proti korupci a v oblasti spravedlnosti, ale také v některých oblastech jiných. Je třeba udělat mnohé v zájmu vytvoření přesvědčivého systému pro získávání soudců a státních zástupců a uplatňovat mezinárodně uznávaná kritéria. V tomto směru je třeba, aby také získat informace o počtu trestních řízení a rozsudku, abychom mohli poměřit pokrok a abychom vytvořili obecnou důvěru k systému justice korupce na nejvyšší úrovni je zde, je třeba, aby o tom soudy rozhodovaly a je tu velký prostor pro zlepšení v oblasti transparentnosti veřejných výdajů a financování politických stran. Chci říci, že pokud jde o reformu justice a boj proti korupci je tak důležitý, po těchto zkušenostech v posledních 20 letech myslím, že je jednodušší dosáhnout tržní ekonomiky, a je obtížnější dosáhnout změn v justici, což se zdá, že je zde nejtěžší. Na mezinárodní úrovni Azerbajdžán byl zvolen do Rady bezpečnosti OSN jako přechodný člen v období 2011-2014 a věřím, že toto členství přispěje k zachování mezinárodního míru a bezpečnosti. Pokud je o náhorní Karabach, je to nadále velká překážka míru a prosperitě na Jižním Kavkaze a je to výzva pro stabilitu a bezpečnost v celé Evropě. Důvod pro řešení co nejdříve tohoto konfliktu je připojit se ke kolegům, musí se tak stát na, na základě zásad mezinárodního práva a také upřednostňuji opatření k vytváření důvěry, ale musím říci, že jsou úspěšná pouze pokud všechny strany jednají v dobré víře a respektují své sliby a závazky a také vzájemné dohody. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. I já bych chtěla poděkovat paní Jetenmeky za tento návrh a děkuji také eh, za eh, ty věci, které zmínila při své prezentaci. Za prvé mluvila o silný ekonomickém růstu, o vysokých příjmech, eh, cenách, za, cenách plynu a o tom, že Azerbajdžán je stále takový mocný ekonomický faktor v tomto regionu, ale zároveň poukázala také na deficity, které existují v oblasti demokracie a lidských práv. A to je, myslím, důležité, protože bychom věci měli vidět ve spojení, eh, v propojenosti. Eh, v Davosu se mluví o silném ekonomickém růstu a HDP, eh, ale myslím, že se tam opojí její jiné faktory. V zásadě bych chtěla něco říci k otázce asociační dohody s Azerbajdžánem, pár poznámek k tomu, protože mám dojem, že oproti Arménii azerbajdžánská vláda nevyjednává tak intenzivně a neprojevuje vždycky eh, vůli a ochotu eh, tady toho hodně udělat, protože mm, sleduje heslo eh, z ekonomického hlediska Evropskou unii nepotřebujeme, co do příjmu tedy, takže to pro ně není tak důležité, mm, aby měli takovou dohodu. Někdy mi vám dojem, že spíše jde o to, že se e, říká, budeme pokračovat e, s partnerskou kooperační e, dohodu a nepůjdeme dál. Takže tady vidím trošku rozdílný přístup v obou regionech k těmto vyjednáváním. A myslím si, že bychom to měli vzít v úvahu. To je fakt, který nemůžeme přehlédnout při vyjednávání s oběma stranami. A teď k bodům dalším. Ehm, zmíním to, co jsem předtím zmiňovala už v případě Armény, ale jenom krátce ještě ehm, podobné věci, které jsem už eh, říkala eh, předtím, jestliže eh, země je členem východního partnerství a politiky sousedství, tak myslím si, že strany parlamentu musíme jasně ukázat, že musí dojít k odzbrojení a e, také k pokroku při vyjednáváních o regionu Náhorní Karabach. A myslím si, že bychom měli jasně o těchto věcech mluvit, protože konec konců společně s nimi máme, máme tady určité partnerství společné a vidíme konflikty, takže si myslím, že má smysl, aby se parlament tady silně angažoval. A také bych poráda poukázala ještě na pár dalších aspektů, jako například poslední volby z roku 2010, eh, kdy eh, OECD eh, vyslovila řadu doporučení co, toho, co by se mělo vylepšit do budoucna a myslím si, že i o tom bychom měli mluvit a poukázat na to, aby se tato doporučení implementovala. Pak ještě další body, už jsme to zmínili v jiných oblastech, když jsme mluvili o Azerbajdžánu tady i v různých frakcích v parlamentu mm, nebyly vyslovovány vždycky stejné názory na tuto věc, ale chtěla bych říct, že například zvláštní pověřenec eh, parlamentního zhromáždění eh, Rady Evropy a eh, zvláštní zmocněnec, který se zabývá otázkami uprchlíků, nesmí cestovat do Azerbajdžánu. A myslím si, že je důležité to říct, měli bychom něco v tomto jako parlament udělat, protože jsou tady osoby, které sedí ve vězeních a které tady sedí nejenom podle mého názoru, tady z politických důvodů. A já si myslím, že o tom by se mělo mluvit. Možná, to možná není úplně pro zprávu, ale možná bychom si měli zvážit, a teď se prosím nesmějte, třeba takové soutěže Eurovize Song Contest. Víme, že Azerbajdžán minulý rok vyhrál tuto soutěž a myslím si, že by toho mohlo být využito Ehm, třeba bychom mohli dosáhnout otevření, ehm, třeba otázky lidských práv by se mohly tady transparentně ukázat, protože oni se chtějí prezentovat jako moderní, ehm, otevřená země. Takže sice neříkám, že by to mělo být v návrhu, ale mohli bychom si to promyslet. Takže různé otázky týkající se lidských práv, odzbrojení jsem už zmiňovala. A co mi ještě leží na srdci, je důležité, aby Evropská unie eh, poskytla podporu a rehabilitační programy ve sporných eh, oblastech. Ehm, vím, že mm, azerbajdžánská vláda na to eh, nahlíží ehm, různým způsobem, ale myslím si, že, situace, že pro situaci obyvatelstva by to bylo velice dobré. Pak ještě jeden bod, který platí pro obě zprávy. Ehm, umluva Jde umluva o minách, to by se mělo podepsat, myslím si, že by to bylo dobré v případě obou zemích, protože částečně je to pořád problém v těchto teritoriích. Tímto bych se chtěla dostat k závěru a ještě myslím, budeme mít čas na diskuzi. Ano, příkladně jste teď e, ukončila, protože ještě před sebou máme důležitý bod programu. A, e, takže poprosím ještě zpravodaje o e, stanovisko. Už jsme se dohodli na postupu, ale poprosil bych, abyste to pojali stručně, protože až tady budou pozměňovací návrhy, e, tak e, ještě tady dojde k cestě a budeme mít dostatek času k tomu, abychom projednali všechny tyto otázky. Pane zpravodaji. Děkuji, já jsem tady. Já děkuji za všechny připomínky byly velice užitečné a cené a jsem si jistá, že z nich vzejdou určité pozměňovací návrhy a doufám, že se nám podaří zprávu eh, usadit do dobré rovnováhy, takže se těším na vaše návrhy. Vím, že ženy jsou, eh, se vyjadřují stručněji, precizněji a toho, vy jste toho byla důkazem. Ale prosím všechny ti, kteří teď již nemají zůstat eh, v sále, aby ho opustili, protože naše setkání se teď bude konat in kamera. Krátká přestávka.